Vážení kolegové, dámy a pánové, vítám vás eh, dnes eh, ráno na další části našeho zasedání. Pan předseda má trošičku problém s počítačem, takže mne požádal, abych eh, osvobodil ty energie a zahájil dnešní jednání. Začneme slyšením pod bodem 11. Vítáme zde pana Timovského, který bude hovořit o následném posuzování dopadů. Pan Timovský z EPRS tedy má slovo na asi 15 minut. Ještě jednou vás a váš tým vítám. Děkuji, pane předsedo. Nyní přejdu do angličtiny. First of all... Nejprve mi dovolte učinit takovou osobní poznámku. Chtěl jsem říci, že je pro mě velkou ctí a poctou, že zde mohu být v tomto výboru. Před, přesně před 12 lety jsem začala pracovat v Evropském parlamentu a bylo to právě v sekretariátu výboru pro právní záležitosti. A byl jsem vlastně u toho, když byla přijatá směrnice o mediaci. Pak jsem začala pracovat eh, v sekretariátu INTA kde jsem byl také mimo jiné zodpovědný za směrnici o alternativním řešení sporu. takže jsem vlastně opravdu byl eh, při vzniku některých legislativních eh, aktů a měl jsem tedy tu možnost eh, se jim věnovat. Já teď pracuji v oddělení pro následné posuzování dopadů a jsem také jeho šéfem. Společně s kolegy pomáháme parlamentním výborům, když připravují zprávy o provádění legislativy na snímku vidíte tři příklady takových posouzení. Ten první, který je vpravo, ten velice dobře znáte, jedná se o e, přeskum rámce pro copyright. E, někdy e, některá posouzení činíme pro celý Evropský parlament a někdy tedy pomáháme přímo jednotlivým poslancům posoudit některá oblasti politiky nebo některé konkrétní programy. Co se týče směrnice o mediaci, bylo jasné, že už uplynulo dost let od eh, schválení směrnice a od data, kdy měla být tato směrnice transponována do vnitrostátní legislativy, abychom se mohli podívat na to, jaká je situace. Myslím si, že před pár týdny jste všichni obdrželi příslušný dokument a máte jej možná před sebou. Tato publikace má podpořit stávající práci výboru Jury, která se týká zprávy o provádění. Také se konal seminář v listopadu, kdy několik eh, odborníků přeskoumávalo tuto věc ze svých eh, pohledů, z různých pohledů. Také je tam tabulka, eh, která ukazuje všechny členské státy, včetně Dánska, které mělo tzv. opt-out a které ukazují, jak to vypadá eh, s plněním eh, povinností, které stanovuje tato směrnice. Domnívali jsme se, že v určité fázi nechceme ještě používat takový ten systém semaforů, abychom ukazovali, zda členský stát už řádně transponoval směrnici, nebo zda tam ještě jsou nějaké nedostatky, ale v podstatě celá ta tabulka bude zelená, protože existuje rámcová směrnice, která stanovuje spíše vlastně pouze minimální standardy, které již byly implementovány, byť s určitými eh, rozdíly. Takže ta tabulka je tedy, není zelená, je černobílá, ale jsou tam různé číselné údaje. Také jsme se snažili porovnat původní cíle směrnice, podívat se na fakta a zjistit, zda eh, těch cílů bylo dosaženo. Také jsme si eh, vědomi toho, že poslanci eh, vždycky mají zájem o analýzy, která jim má také přinést různá další doporučení. Takže my zde eh, budeme zkoumat, jaká jsou omezení nebo jaké jsou ještě překážky a co můžeme dále učinit pro provádění této směrnice o mediaci. ta struktura mé přednášky není úplně totožná s dokumentem, který samozřejmě doufám, že si všichni přečtete. Já se zaměřím na tři hlavní věci. Um, za prvé právní informace, kvalita a procesní otázky. Co se týče základních právních informací, je důležité, abychom si byli vědomi právního základu, které, která tehdy se mohla vztahovat pouze na Eh, přeshraniční věci. Víte, že tehdy členské státy mohly mít, zvolit i větší rozsah působnosti a většinou tak učinili. Cíle této směrnice jsou eh, vypsány v článku 1. Když jsme to zkoumali, tak to vypadá, že těch cílů je mnoho. Hovoří zde o tom, že se má zjednodušit přístup, prosazovat eh, mediace, prosazovat také řešení sporů jiným způsobem. Myslím si, že je dobré podívat se také na bod odůvodnění 7, který vlastně opakuje podobné věci. Hovoří se tam o rámcové legislativě, která musí být eh, mm, zavedena, aby zde vznikl určitý předvídatelný právní rámec. Je tam výraz balance, vyvážený a predictable. Předvídatelný, to nejsou úplně definované termíny, je důležité, abychom se zkrátka chovali rozumně, aby každý členský stát si sám definoval nějakým způsobem, jak chce dosáhnout rovnováhy a předvídatelnosti. Takže toto musíme mít rovněž na paměti. Jak jsem říkal, tak eh, datum transpozice, to už je tedy, mm, to už uplynulo. Také jsme použili určitá referenční kritéria, abychom posoudili provádění pak eh, tam jsou určité věci, které, o kterých se nehovoří podrobně ani v tomto dokumentu, ani jinde. Jde o to, že směrnice obsahuje pouze dvě definice a my jsme neočekávali, že členské státy eh, by ty termíny transponovaly úplně doslova, některé tak učinili jiné nikoli. Ale komise, která připravila, komise a i jedna zpráva, kterou připravili komise, hovořily o tom, že opravdu členské státy nemusí využít úplně stejně ty definice, jako je používá směrnice, protože i ty termíny jsou vlastně dost takové obecné. Nicméně při provádění ostatních ustanovení se neobjevily v souvislosti s těmi termíny žádné problémy. Dovolte mi ještě uvést příklad toho, kdo je mediátor. Členský stát, členské státy se k tomu stavěly různě, zejména k otázce, zda těmi mediátory mohou být i soudci. A máme příklady s, s obou vlastně krajních mezí. V některých zemích je to tak, že mediátory mohou být pouze soudci, Zatímco v některých zemích vlastně ten druhý extrém je, že um, mediátoři nesmějí být soudci. Je, jde vlastně o to, že tato směrnice se nevztahuje na soudce, kteří se vlastně sami v rámci toho svého řízení snaží, aby ty strany urovnaly ty své spory. Myslím si, že ta většina, většina ustanovení v této směrnici buď ani nejsou povinná, anebo zmiňují pouze minimální standardy. Mnohé členské státy mohou a e, mohou zacházet dále a činí tak, což vede k velké rozmanitosti různých e, forem mediace, jak ta mediace vypadá, jak v praxi pomáháte oběma znesváženým stranám najít nějaké rychlejší a méně nákladnější řešení, než je soudní spor. Řekl jsem, že u toho termínu rovnováha a, nebo vyváženost a předvídatelnost vlastně nejsou žádná kritéria. Někteří odborníci e, při různých slyšeních se nám snažili poskytnout různé příklady různých norma- kritérií, například nějaká procenta, třeba kolik e, těch soudních, nebo pardon, kolik těch sporů má být, řeče, má být řešeno mediací, takže třeba jedno takové kritérium, které jsme nedávno eh, viděli v nějaké studii, bylo 50 eh, My si myslíme, že to je opravdu dost taková ehm, že, že se to těžko dá nějak nastavit, protože třeba i v některé zemi je to procento 25% a přitom to velice už zlepšilo situaci, zlepšilo to přetíženost eh, soudů. A v některých zemích zase naopak ta mediace se používá velice často, takže i když třeba tam v některých zemích už teď je to procento 75%, tak je tam ještě stále ještě možnost pro další zlepšení. Takže si myslím, že je dost, mm, že zcela, mm, jak se nejde úplně nastavit nějaké kritérium číselné, které by se pak mělo uplatňovat ve všech členských státech EU. Ještě než se podívám na ty procesní záležitosti a na povinnosti spojené s tím, což je vlastně jádrem, jsme ještě, ještě chceme říct, co jsme zjistili ohledně kvality. Samozřejmě, že v celém té směrnici je dobrý záměr a také lidé z praxe, kteří nám eh, v různých slyšeních eh, eh, popisovali, jak se vyvíjí mediace, se shodli na tom, že cílem je najít řešení, které je rychlejší a pro obě strany a je také důležité, aby obě strany, byť mají nějaký spor, nakonec se dohodly, jak si nějak přátelsky, nebo aby nezůstaly znesvářené na věky. Protože samozřejmě statisticky tam vždy je tedy nějaký eh, ten rozpor nebo nějaký nesouhlas a každý členský stát má určité orgány a také justici a justiční cesty, jak se snaží pomoci těm stranám sporu, eh, ten spor urovnat ale pokud by obě strany chtěly najít nějaký kompromis, tak mohou využít mediační řízení a tím se vyhnou různým eh, nákladům, které jsou většinou spojeny se soudním procesem a vůbec s tím soudním řízením. Jsou zde také různé procesy, které musí zaručit, že výsledek mediace bude vymahatelný ale ukazuje se, že stále i toto pak ještě záleží, ta vymahatelnost záleží na dobré vůli obou stran. A pokud ta dobrá strana, eh, pardon, pokud ta dobrá vůle už pak bude chybět, tak eh, těžko to vlastně celé nazývat mediací. Takže tento dobrovolný prvek celého toho procesu je dobře viditelný i vlastně v té směrnice, protože směrnice apeluje na členské státy, aby um, se přihlásili k různým dobrovolným kodexům, Eh, není tam ale povinnost mít takové kodexy, dobrovolné kodexy. Některé členské státy tuto možnost využily. Takže ještě jednou, eh, podle členské státy je to dobrovolné, ale členské státy mohou eh, vlastně mm, stanovit povinnost pro svou zemi ty ehm, kodexy mít. Evropský, Evropská unie také připravila určitý evropský kodex jako vzor, který už vlastně byl ale připraven čtyři roky předtím, než vznikla tato směrnice. Takže ta směrnice opět vlastně spíše mohla, nebo měla spíše mm, šířit osvědčené postupy nebo mm, harmonizovat trochu tu situaci. Tyto kodexy jsou vlastně pouze jedním prvkem, který má zaručit kvalitu. Často je to například spojeno s tím, že členské státy eh, chtějí, aby se mediátoři registrovali a prošli nějakým akreditačním řízením. Často je tam právě eh, taková určitá povinnost. Když se chcete stát mediátorem, tak eh, máte povinnost respektovat tento kodex. Pak je tam ještě otázka odborné přípravy v jednom a nebo ve dvou členských státech existuje to, že pokud mediátoři se dále nevzdělávají, tak mohou být vyškrtnuti ze seznamu mediátorů. Evropská komise prostřednictvím svých evropských programů rovněž podporuje vzdělávání soudců v mediačních otázkách a asi se třeba vzpomínáte na Dianu Wallis nebo na další, kteří do toho byli angažováni a kteří se v těchto otázkách stále ještě angažují na té úrovni EU. Řada odborníků rovněž vyjádřila názor, že i když ty eh, kodexy mohou být velice kvalitní, tak eh, se mediace nebude vyvíjet a nebude využívána, pokud o tom zkrátka nebudou eh, ty strany sporu vědět, že taková možnost existuje. Takže je důležité také šířit informace, mm, informovat vlastně potenciální klienty o tom, že existuje tato možnost. Směrnice rovněž podněcuje k dalšímu šíření informací a tady studie ukázala, že členské státy používají různé možnosti, například konference, semináře, různé internetové kampaně, mm, letáčky, které jsou k dispozici v soudních eh, prostorech. Někdy také existuje třeba um, povinnost soudce, aby se zeptal zda, aby se zeptal těch z transporu, zda vůbec už se pokusili o smírné řešení a tak dále. Takže všechny tyto věci by měly přinést kvalitu do provádění směrnice, a, ale členské státy mohou těch cílů plnit jakýmkoliv způsobem, který pokládají za, eh, za příhodný. Čili, jak už jsem říkal, je to vlastně rámcová směrnice, která dává členským státům dost volnosti k tomu, aby dostáhli těch cílů, jak chtějí. Je to vlastně taková ta eh, směrnice toho staršího typu, což ale není nic špatného, protože také v těch jednotlivých zemích je různý rozvoj tohoto nástroje, takže by bylo asi zvláštní, pokud bychom tyto všechny různé tradice ignorovali a všem vnutili jednotné uniformní řešení. Navíc i usnesení Evropského parlamentu, které připravil právě váš výbor Jury, hovoří o tom, <coughs> že jsme chtěli povzbudit využívání alternativního řešení sporu, zejména mediace, ale neznamená to, že nám jde o harmonizaci nebo o nějakou podrobnou legislativu, protože to by nefungovalo. Stále ještě existuje debata eh, o tom, že by se mohly ještě vyvinout nové standardy. Někteří odborníci to navrhují. Výbor IMCO schválil směrnici o alternativním řešení sporů. Byl do toho vlastně zapojen i výbor Jury. Výbor IMCO a Jury přitom spolupracovali. Ta směrnice o ADR byla schválena v roce 2013, teď už eh, je učená. A myslím si, že by bylo dobré i podívat se na to, jak je ta směrnice o alternativním řešení sporů prováděná a jaké tam jsou různé pojistky, třeba které umožňují mm, nějak mm, stížnosti spotřebitelů. Možná by to mohlo ještě vést k případné mm, úpravě směrnice o mediaci. Procesní záležitosti. Hmm, směrnice ehm, obsahuje čtyři prvky, které nejsou povinností. Ehm, soud může vyzvat strany sporu, aby využili mediaci nebo aby se zúčastnili informačních eh, jednání. Dále směrnice říká, že některé členské státy mohou v případně stanovit, že mediace je povinná a uvidíte i, že některé ty části jsou v tom textu zdůrazněné, ale ty příklady jsou opravdu velice specifické. Například rodinné záležitosti v Chorvatsku, péče o děti v Maďarsku a také v Rakousku a pak ještě nějaké konkrétní záležitosti učňovských smluv v zemědělství. Takže opravdu to jsou některé pouze velice, velice specifické příklady. Potom třeba Itálie určitou dobu, teď už tedy to skončilo, ale určitou dobu eh, vydal, eh, platila vládní vyhláška, že za účelem snížení zatížení soudů eh, byla mediace povinná, což vlastně pomohlo to, že některé věci byly vyřešeny dříve, ale neví se, zda tato povinnost nebo zda toto bude ještě platit i v budoucnu. Ještě mohu říct, že existují další pobytky a některé byly využity. I komise o nich hovoří ve své zprávě a povzbuzuje k tomu, aby se více využívaly pobídky a sankce, které mohou být pozitivní pro to, aby strany více využívaly mediaci. Já chci ještě jednou zdůraznit, že to nesmí být povinné. Pokud je to pro ty všechny strany, pro ty obě strany eh, levnější, eh, ve směrnici eh, ADR se také opakuje, že mm, využití mediace nemůže omezit práva stran u soudu a ta vymahatelnost do velké míry závisí na tom, jak to reguluje členský stát, ale pokud se obě strany neschodnou na výsledku mediace, pokud s ním nesouhlasí, tak je dost těžké je nutit k tomu, aby tento výsledek vymáhali. Dále, co se týče důvěrnosti, tady, tam je to zatím obtížné a omezené. Na závěr bych chtěla říci, že všichni uvědu, že, že se zjistilo, že členské státy, které neměly mediační systém, byly tou směrnicí trošku um, vlastně přitlačeny k tomu, aby ty systémy zavázaly, eh, zaváděly. Zatím je tam pouze omezený počet povinností pro členské státy, nejsou žádné problémy s definicemi, harmonizovány byly pouze minimální procesní eh, záruky, ehm, také jsou zde různá řešení Ehm, celá, je zde celá paleta různých mediačních možností. Členské státy eh, si mohou rovněž rozšířit eh, tu eh, rozsah působnosti i na své vlastní domácí věci, čemuž je tak ve většině členských států. A komise také chce ehm, přeskoumat, zda tato směrnice by neměla jít cestou směrnice o alternativním řešení sporů, aby byla um, aby měla větší vliv, aby byla podrobnější. Děkuji. Děkuji, pane Timovský. Máte někdo nějaké připomínky, poznámky, vážení kolegové? Pan Chrysogonos, prosím. Yes, thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, upřímně poděkovat eh, všem, kteří se účastnili eh, slyšení v prosinci o eh, směrnici o mediaci. Myslím, že ta výměna názoru byla velmi plodná a doufám, že budeme pokračovat dále v této věci. Děkuji. Kdo další se hlásí? Prosím. Já chci také poděkovat eh, panu řečníkovi a mám k tomu dvě série poměrně obecných poznámek. Nejprve k mediaci. Já nejsem vůči mediaci nepřátelský. Je to tedy jiný způsob řešení sporů než to soudní řešení, můžou se tím ušetřit peníze, čas a tak dále, ale neměli bychom eh, z toho dělat eh, zase eh, něco příliš posvátného, protože my v zásadě nesmíme ztrácet ze zřetele, že jsou to soudy, které umožňují pod kontrolou soudce zavést jakousi eh, spravedlnost mezi těmi dvěma spornými stranami, zatímco u mediace tomu tak není. Tam vždy je tendence upřednostnit toho silného vůči tomu slabému, na rozdíl od soudů, kde se více dosahuje té vyváženosti. A za druhé, pan eh, Timovský velice zajímavě hovořil o tom, že máme dvě generace směrnic. Jednak tu první generaci mezi tam tedy patří například ta směrnice o mediaci, která členským státům ponechává velkou svobodu při implementaci a svobodu eh, jak si ponechat si své tradice. A potom je zde ta druhá generace, pokud jsem to správně pochopil, kde je vlastně eh, jaksi větší Eh, přinucení těch eh, členských eh, států, pokud jde o tu implementaci. A samozřejmě já jsem spíše pro tu první generaci, to znamená pro to, aby si členské státy mohly ponechat své tradice. Dále je také vidět, že vlastně tam to pomohlo těm zemím, které dosud žádnou, žádná, žádné právní úpravy o mediaci neměli. Myslím si ale, že bychom z toho neměli nutně vyvozovat, že bychom měli jít eh, někam dále a měli tu flexibilní směrnici nahradit eh, nějakou eh, jaksi přísnější směrnicí. Děkuji, paní Delvo. Děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda poděkovala panu Timovskému za jeho prezentaci. Myslím si, že byla velice úplná a já bych se chtěla zeptat na něco k Itálii. Itálie tedy zavedla mediaci jako povinnou dříve, než půjdou účastníci k soudu. A tam vy jste hovořil o tom, že to, tato praxe poté tedy byla znovu zrušena. Můžete něco říci k tomu, proč tomu tak bylo? Prosím. Um. Ehm. Velmi stručně. Na straně 15 tohoto dokumentu je zmíněno, že eh, italský ústavní soud v prosinci 2012 eh, ten eh, dekret zrušil ne kvůli obsahu, ale kvůli způsobu přijetí. A tento závazek byl znovu zaveden vládou později Eh, a je to opět proto, aby eh, soudnictví bylo ulehčeno. Ale eh, byla tam, byla, mělo to omezené trvání, takzvanou sunset clause, a musíme říct, že to vypršelo loňském roce a mm, Itálie zatím nepřistoupila k novým návrhům v tomto smyslu. Čili tady je povinnost eh, prvního zasedání, kde tedy bude moci, aby se strany dohodly na mediaci, ale pokud se týče eh, kalkulace nákladů, eh, kde si vezmeme za příklad některý členský stát a pak to extrapolujeme na jiné členské státy, tak to mm, nemusí jít přímo proti něčím tradicím, ale eh, nemusí to být ani na úkor důvěrnosti, eh, protože některé osvědčené postupy se klidně mohou sdílet, eh, pokud fungují. A ta, abych tak řekl, druhá generace směrnic, co, což je ADR, tak ty obsahují procesní prvky, které jdou nad rámec směrnice o mediaci. Eh, tady eh, se eh, dávají nebo stanoví se vyšší úrovně například spotřebitelské ochrany. Děkuji nyní pan Mario Pinto. Ano, já bych také chtěl stručně komentovat tuto prezentaci. Naváži na to, co říkal pan Lebreton. Mediace, která je používána v řadě evropských zemí, má za cíl odlákat lidi od soudů. Členské státy by ale neměli se snažit o to, aby nespokojení eh, lidé či podniky nacházeli s nějaké přátelské řešení v první řadě by měly zajišťovat, aby byla uplatňována legislativa jednotlivých členských států a legislativa Evropské unie. A v určitém okamžiku bylo umožněno, aby se spravedlnost eh, občanovi vzdálila. A já se domnívám, že v některých zemích, například v Portugalsku, když občan jde k soudu, tak eh, se tam obrací na soudce nebo státního zástupce, jako kdyby byl ten občan otrokem a soudce byl nějakým jeho pánem. V podstatě, když hovoří k soudci, tak se cítí, jako kdyby hovořil ke králi, k panovníkovi protože soudcům je jaksi udělován jakýsi eh, status panovníka, jakýsi majestát. A to samozřejmě je zcela v rozporu se současným světem, se současnými hodnotami. A je to jakési využívání symbolů z minulosti. Často se v tomto kontextu hovoří o tom, že pokud by občan v době francouzské revoluce šel do nějakého města, třeba do Paříže nebo do Lisabonu, tak pokud by, pokud by tam tedy eh, šel nějaký eh, dnešní občan, tak eh, by si eh, určitě uvědomil, jaký je rozdíl mezi dnešní dobou a dobou tehdejší. Ale pokud by šel k soudu, tak by si uvědomil, že pokud jde o soudnictví, nic se vlastně od té doby nezměnilo, protože tam jsou stejní aktéři, stejné tradice, stejné promluvy. A dnešní spravedlnost eh, zůstává jaksi závislá na symbolech minulosti a nepřizpůsobuje se dnešní době. A z tohoto důvodu občané často této spravedlnosti nevyužívají a hledají alternativní způsoby, například mediaci, která ale často řešení sporů prodlužuje a prodražuje. Myslím si, že mediace by měla být především iniciativou těch sporných stran a pokud se nepodaří dosáhnout přátelského řešení, měli by ti lidé jít k soudu. A stát by proto v žádném případě neměl občany nutit, aby mediace dosahovali, aby se jaksi museli dohodnout. Stát má prostě zajistit, že bude spravedlnosti učiněno zadost, že všichni budou mít eh, rovný eh, přístup k soudu a že jak si eh, soudnictví bude také odpovídajícím způsobem zmodernizováno. Děkuji. Já také děkuji a slovo má komise. No? Prosím, nechcete hovořit? Já jsem si myslel, že jste se přihlásili o slovo. Pokud eh, nechcete reagovat, tak přijdeme k další části našeho jednání. Pokud tedy nikdo nechce již nic říci, tak já poděkuji panu Timovskému a jeho týmu za vysvětlení, které nám dnes dopoledne podali. A přijdeme k bodu číslo 12. Slovo má náš kolega pan Krysogonos. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie před 13 lety přijalo směrnici 2006-2004 o spolupráce mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitele založená mechanismu společné eh, spolupráce příslušných orgánů. Orgány mají povinnost eh, se vzájemně zastupovat a jednat jménem jedno druhého v případě přeshraničních sporů. To je důležité v souvislosti s eh, digitálními Eh, nebo z podvody v digitální oblasti a zde také tato směrnice narazila na své limity. Evropská komise reagovala návrhem revize mm, tohoto nařízení a cílem je mm, poskytnout mm, spotřebitelům větší, eh, větší práva a také větší práva orgánům, které na tato práva eh, dohlížejí. Dále, abychom měli právní jistotu na společném trhu, je zde e, příloha. E, stávající národní úpravy nejsou dostatečné v přeshraničním kontextu. Účinná e, celounijní přeshraniční spolupráce mezi veřejnými orgány je tedy zásadní proto, aby eh, obchodníci využívali eh, různé mezery a nedostatečnou vynucovací schopnost eh, členských zemích. Evropská unie by tedy měla účinně podporovat zájmy spotřebitelů a zajistit vysokou úroveň spotřebitelské ochrany. Znamená to chránit eh, ekonomické zájmy spotřebitelů a posilovat jejich informovanost, vzdělávání a dát jim možnost organizovat se v zájmu ochrany svých zájmů. Důraz se krade, klade na plnou plný respekt základních práv spotřebitele jako práv na eh, důvěrnost, na eh, a na dodržování práv dle charty Evropské unie. Navíc eh, tento návrh by měl být plně v souladu s ustanoveními ochrany osobních dat podle směrnice 9546 a nařízení 2016 6679. Eh, eh, Členské země eh, mohou eh, stanovit orgány, jako jsou spotřebitelé, eh, spotřebitelské organizace a podobně, tak toto je vítaná změna zdržení spotřebitelů a organizace obchodníků jsou v první linii řešení sporů, a to zejména na digitálním trhu. Proto je důležité udržovat rámec kooperace, zejména pokud se týče eh, sporu, eh, které se iniciované těmito asociacemi podle článku 6.4 návrhu. Eh, v této souvislosti příslušné orgány mají zapovinnost systematicky konsultovat a informovat příslušné organizace, kde to je nezbytné a jejich eh, stanoviska se poté budou brát úvahu eh, při vynucování. Eh, vzhledem k tomu, že se objevuje porušování pravidel, mají příslušné orgány za povinnost informovat bezodkladně Evropskou komisi, tak aby bylo možné okamžitě zasáhnout. Dále se doporučuje rozšířit požadavky Eh, požadavky eh, velkých podvodů a porušování eh, na unijní úroveň. Pokud porušení velkého rozsahu může mm, narušit práva spotřebitelů nejméně v polovině členských zemí, které představují alespoň jednu třetinu obyvatelstva, může komise zahájit společné kroky ve spolupráci s orgány dotčených států, tam, eh, kde by samotné členské země neměly dostatek možností účinně zasáhnout. Také tam, kde je třeba zajistit řádné vynucování eh, majetkových práv Unie. Dále by bylo vhodné, i kdyby e, Radě a Evropskému parlamentu byla předložena zpráva o naplňování tohoto nařízení v horizontu maximálně pěti let e, od vstupu v platnost a ne až sedmi let, jak navrhuje komise. Vzhledem k tomu, že vynucování je v členských státech různé a to tež platí pro ochranu spotřebitelů, což znamená, že eh, ty též eh, porušení, té, porušení pravidel téhož druhu může vést k různým důsledkům eh, v různých členských státech, což je vnímáno negativně spotřebiteli. Doporučuje se spolupráce mezi národními orgány, které jsou zodpovědné za vynucování spotřebitelského práva. Současně s tím ovšem zde máme roli eh, občanských eh, organizací, jejichž role by měla být spíše posílena a nikoli oslabována eh, pod pláštíkem různých, mm, různých záminek. Merci beaucoup. Děkuji, pane Krizogonosi. Slovo má nyní paní Reda. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za vynikající stanovisko. Eh, účel tohoto návrhu vítáme. Já si myslím, že v Evropské unii máme vysokou úroveň ochrany spotřebitele, ale pokud se týče vynucování příslušné legislativy, tak to už je slabší a zvláště velký problém je to v přeshraničních případech v digitální eh, oblasti a abychom se dosáhli pokroku, je eh, třeba opravdu lépe spolupracovat mezi orgány v různých zemích. My obecně schvalujeme silnější roli Evropské komise v tomto procesu eh, v případech porušení pravidel velkého rozsahu. Současně si ovšem myslíme, že společný postup zatím není eh, dostatečně detailně definován. Je tady příliš mnoho eh, nejasností, pokud se týče eh, delegací pravomoci na komisi v podobě implementačních kroků, zejména pokud se týče ochrany základních práv Eh, což hraje důležitou roli v stanovisku zpravodaje. Čili tady bychom měli jít více do detailu, zejména pokud se týče například eh, pozastavení webových stránek nebo domén. Tak zde se domníváme, že jde o věc, která zasahuje hrubým způsobem eh, do svobody projevu a základních práv, čili tady bychom potřebovali Eh, určité pojistky. Eh, například eh, uzavření domény by mohlo být nebo by bylo podmíněno soudním příkazem nebo něco podobného. Vítáme občanskou společnost, její zapojení, což je obecně vždycky důležité pro jakoukoliv strategii na ochranu spotřebitele. No a konečně je důležité rozhodnout, který konkrétní orgán v každé zemi eh, bude eh, zodpovědný. A problém je také v tom, že tyto orgány eh, jsou velice rozmanitě vybaveny prostředky, což by mohlo skutečně vést k problémům. Prostě jde o to, aby měli dostatek zdrojů na to, aby mohli plnit své povinnosti. A pokud se týče přílohy, je třeba zvážit také to, zda některá, za tedy ty části legislativy na ochranu spotřebitele jsou už rozpracovány a v, pokračel, v pokročilém stádiu, například eh, portabilita, eh, což je eh, jeden z klíčových kusů rozpracované legislativy. Já děkuji zpravodaji za odvednou práci a těším se na pokračování spolupráce. Děkuji Komise? Prosím. Uh, thank you, thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za eh, velmi eh, pozitivní reakci zpravodaje. A eh, také za slova paní Reda. Komise eh, skutečně předložila návrh, který by měl posílit stávající mechanismy, eh, které mají mnoho slabých míst. Zejména pokud se týče postupu, eh, jak řešit porušování velkého rozsahu. Čili to jsou vlastně případy, které se odehrávají současně ve více nebo dokonce ve všech členských zemích EU. Navrhujeme mechanismus, kde by komise měla určitou roli eh, při spouštění koordinovaných kroků tam, eh, kde se jedná o věc, která zasahuje velkou část Evropské unie a máme tady stanovený i, či, e, i práh e, a to je 75 obyvatel, 75 členských zemí. Proč je to stanoveno tak vysoko? Domníváme se, že pouze v takovýchto případech je přiměřené a e, odpovídá principu subsidiarity, aby komise sehrávala takto významnou roli, eh, kde de facto nutí členské státy ke spolupráci a koordinaci svých roků. V případě, kde tento Prahu není dosaženo, eh, by komise neměla sehrávat koordinační roli, ale samozřejmě členské země mohou spolupráci si zorganizovat sami. my se potřebujeme skutečně koncentrovat na ty eh, velké věci, které mají maximální dopad na vnitřní trh. Pokud se týče ochrany základních práv, práva spotřebitelů patří tedy k těmto základním právům. A otázka je, jak najít eh, vhodnou rovnováhy, rovnováhu eh, mezi všemi těmi právy, to znamená právy velkých firm versus právy spotřebitelů. V kontextu společného digitálního trhu je velice důležité, aby porušování spotřebitelské legislativy eh, se řešilo rychle. Eh, proč? Protože můžete mít nepostivého obchodníka, který si spustí webové stránky nebo eh, použije eh, účet v sociálních médiích a eh, nabízí služby, které de facto nikdy nesplní. Tento typ obchodování Eh, je velice těžké zarazit, poněvadž eh, tito lidé vůbec nemají žádné sídlo podnikání, volně se pohybují po Evropě a tak dále. Čili proto navrhujeme, aby členské země mohly zablokovat webové stránky, případně eh, digitální obsah. A tady jde zejména proto, aby bylo možné rychle a efektivně zakročit proti takovýmto podvodům. Všem je třeba eh, reflektovat také postupy, eh, které fungují v českých zemích. Nařízení CPC eh, vychází z respektování současných zavedených postupů v českých zemích, které samozřejmě už teď jsou v souladu se základními právy a tak dále. Ale aby se situace vyjasnila, komise nemá nic proti tomu, aby se přijali eh, další elementy v příslušných textech, tak, které by vyjasnili to, že je třeba respektovat eh, zavedené národní postupy a eh, respektovat principy základních práv, ústavnosti a tak dále. Pokud se týče otázky, zda je možné do přílohy ještě dodat další texty, eh, tak eh, pokud se to týče eh, rozpracovaných textů, tak je třeba, aby byly projednány v kontextu tohoto textu. Takže například eh, my eh, máme zde rozpracovanou nařízení o geoblockingu a tam jsou také opatření eh, pro ochranu problémů spotřebitelských a mm, musí to být v souladu s nařízením CPC. Čili Důležité je, aby se to týkalo téhož eh, systému vynucování práva, ale je třeba také eh, eh, o tom uvažovat v rámci příslušného textu. Prostě nemůžeme, nemůžeme do CPC zahrnout další legislativu, která všem dosud nebyla schválena, to prostě nejde technicky. Samozřejmě, že kdokoliv bude chtít eh, předložit eh, pozměňovací návrhy, jsme připraveni asistovat. Děkuji. Pan, paní Kogart, já bych také chtěla něco doplnit ke spotřebitelským organizacím a podpoře evropského parlamentu pro tyto organizace. My samozřejmě toto velice vítáme, my podporujeme díky našemu spotřebitelskému programu Asociace spotřebitelů. A je pro nás důležité, aby příslušná ustanovení umožňovala těmto organizacím jak si vydávat upozornění a podobně. Děkuji. Ještě se někdo hlásí o slovo? Ano, já bych eh, chtěl také upozornit na to, že je důležité, aby nedocházelo k diskriminaci zákazníků, pokud jde o platební prostředky. Asi to budete muset říci ještě jednou, protože vám byl eh, vypnut mikrofon a nedošlo k přetlumočení toho, co jste říkal. Ano, já bych eh, chtěl upozornit eh, komisi na to, že je třeba zajistit, aby nedocházelo k žádné diskriminaci zákazníků pouze z důvodu výběru platebního prostředku. Na to musíme dbát velice pečlivě. Euh, ano, to je ale něco zcela zřejmého. To není tedy dotaz na komisi. Nečekáte, že na to komise nyní bude odpovídat. Ne, ne, ne, nečekám na odpověď. To jsem pouze jaksi doplnil, aby to, aby to komise uvědomila. Nyní má slovo pan Le Breton. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se nechtěl k tomuto textu hlásit, ale nakonec přece jen dvě věci stručně řeknu. Chtěl bych zdůraznit, že paní Reda má pravdu, když říká, že pokud eh, máme jít cestou uzavírání některých webových stránek, tak musíme zároveň také Eh, mít určité záruky, které tedy eh, zaručí například soudní dohled, tak aby toho nebylo zneužíváno. A potom jsem byl šokován tím, co říkala komise, že tedy všechno probíhalo dobře, a potom nevím, jestli nedošlo k problému při tlumočení, ale nevím, myslím si, že ne, že komise navrhla svou pomoc při přípravě pozměňovacích návrhů. Já si tedy myslím, že spíše by to mělo být naopak. Poslanec by si přece své pozměňovací návrhy měl připravovat sám. Pokud eh, je nyní pro přípravu pozměňovacích návrhů třeba vyžádat si pomoci komise, tak to potom komise za chvíli bude dělat všechno. Komise text předloží, potom ho pozmění a pak si ho odhlasuje. Já si myslím, že opravdu takovouto cestou bychom se vydávat neměli. Ano, mm, vezměme to tak, že komise samozřejmě, eh, jak si to řekla, protože tím chtěla vyjádřit svou ochotu ke spolupráci, ale samozřejmě, že eh, rozdělení pravomocí mezi jednotlivé instituce musí zůstat nezměněné. Komise souhlasí, pane zpravodaji. Já bych rád poděkoval všem, kdo se zúčastnili této velice plodné diskuse a budeme i nadále pokračovat v naší práci a pak vám oznámíme výsledky. Děkuji. Děkuji. Připomínám lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů, což je 2. února. Zapište si 2. února. Přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Bod číslo 13 a slovo má paní Göringer Ödenberg. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych vám představit stanovisko, které se týká eh, nařízení týkají se řešení eh, zeměpisného blokování. Eh, strategie jednotného digitálního trhu se týká legislativních řešení proti geoblockingu a diskriminace, pokud se týče místa podnikání, místa bydliště a podobně. Eh, toto eh, nařízení eh, má cíle, které jsou v prospěch spotřebitelů i obchodníků. Za prvé, spotřebitelé by měli mít širší přístup k obsahu a na druhé straně podnikatelé mají zapovinnost rozšiřovat přeshraniční fungování na základě nediskriminačního přístupu vůči spotřebitelům. To jsou velice dobré cíle, ale jsou zde otázky, které je třeba ještě dopracovat, aby bylo možné pomocí této legislativy dosáhnout eh, stanovených cílů. Takže eh, nyní z hlediska spotřebitele, jak to vypadá. Eh, zde je důležité to, že geoblocking pro spotřebitele znamená především eh, blokace eh, audio obsahu, tedy filmů a sportovních, eh, sportovních utkání. Zde návrha, návrh týkající se geoblockingu a také reforma práv audiovizuálních se touto otázkou nezabývá. Návrh komise Eh, hovoří o službách eh, poskytovaných elektronicky jiných, než jsou služby, eh, jejíž cílem je zajistit přístup do předmětů chráněných autorským právem nebo tedy obsahu a nebo předmětu chráněných autorským právem, tak toto je velice zvláštní definice a já bych to ráda rozšířila o obsahy neaudiovizuální, jako jsou eh, softwarové hry, software, hudba a knihy. Audiovizuální obsah eh, chráněný autorským právem by se mohl spadat pod podmínkou, že distributor by měl Eh, příslušné eh, oprávnění na eh, příslušných teritoriích. A to je v článku 9, kde komise má pravidelně vypracovat přehledy o tom, jak se toto uplatňuje v praxi. Já nesouhlasím s tím, že geoblocking má sloužit eh, zachování kulturní rozmanitosti a že má chránit naše eh, tvůrce a umělce. Myslím, že bychom neměli blokovat nebo chránit před eh, dalšími spotřebiteli, protože o tom to vlastně je. Je to otázka příslušných licencí a je o to, aby eh, dědictví našich zemí bylo dostupné v co nejširší míře. Tím spíše, eh, že třeba eh, Poláci, Španělé, Francouzi často bydlí v zahraničí a skutečně by si přáli, aby oni sami, jejich rodiny a děti měli k dispozici obsah ve svém jazyce, v jazyce své vlasti situace geoblockingu, Eh, kterou se v Evropském parlamentu eh, zabýváme, poněvadž eh, každý si ráno otevře počítač a v internetu se hledá, co se stalo a samozřejmě se díváme na stránky z naší vlastí. No a mnoho nebo velká část obsahu je prostě nedostupná, nemůžete si pustit video, poněvadž je chráněno autorským právem, řekněme, v Polsku, takže v Belgii si to nemůžete spustit. A tady bych eh, chtěla, abychom poskytli, eh, podnikli takový eh, moudrý a ambiciozní krok a šli vstříc občanům, kterým toto skutečně vadí. Dále, jak se na to můžeme dívat z hlediska podnikatele? Klíčové je podle kterého práva se uzavírá spotřebitelská smlouva. Eh, je to země, eh, kde má sídlo podnikatel nebo kde bydlí spotřebitel. To je zásadní otázka, poněvadž nařízení Řím 1 eh, stanoví, že u spotřebitelské smlouvy se řídí právem státu, kde sídlí spotřebitel. Tak to bylo v tom bodě, myslím, 12. Ale také je třeba vzít úvahu to, že návrh eh, nařízení o geoblockingu zásadně omezuje svobody podnikání, svobody hospodářské a eh, je to určitá diskriminace zahraničních spotřebitelů. Poněvadž eh, je řečeno, že podnikatel eh, si může zvolit, eh, s kým bude nebo komu bude prodávat a eh, také spotřebitel může a nemusí tedy si kupovat ze země, kterou nezná. Čili tady jde o právní jistotu pro podnikatele a zároveň zachování práv pro spotřebitele. Uvidíme, jak se vám bude líbit tento návrh. Já si myslím, že není třeba dále zatěžovat podnikatele, zvláště ty malé střední, které dosud neměly zahraniční klienty tím, že by se museli řídit zahraničním právem, eh, to znamená celkem možná až 27 jiných právních systémů. Ovšem výjimka tady je v případě, že eh, pokud eh, je na, pokud je nabídka zacílena eh, zejména na spotřebitele z jiné země, eh, tak je třeba chránit zejména spotřebitele té cílové země. Jinak řečeno, jestliže jde o mezinárodní nabídku, která je cílená dvě, tři, čtyři země, pak eh, spotřebitel musí počítat s tím, eh, že klienti pocházejí eh, z jiných právních systémů a to znamená, že pak je třeba se řídit právem země, kde má bydliště spotřebitel. Pokud jde o spotřebitele náhodného, který jsem přišel na naše webové stránky, poněvadž je to tady levnější než u něj doma a chtěl by si něco objednat, Eh, pak tedy eh, musí počítat s tím, že si nakoupí levněji, ale zároveň buď to eh, se bude muset seznámit, nebo prostě jenom přijmout spotřebitelskou, spotřebitelské právo té země. Spotřebitelské právo je v podstatě v Evropské unii je ošetřeno velice dobře, takže eh, jestliže si Belgičan eh, kupuje něco ze Španělska nebo z Portugalska, neměl by se obávat, poněvadž zde máme opravdu právo na ochranu spotřebitele. Já si myslím, že opravdu není třeba, aby se eh, obchodník musel učit 28 různých eh, právních systémů. Ale eh, spotřebitel si může vybrat, jestliže mám obavu kupovat z této země, no tak nemusím kupovat z této země, ale jinak. Čili to jsou takové ty zásady, obecné zásady, které jsem zde chtěla zmínit. Jestliže hovoříme o konci geoblockingu, je třeba eh, myslet především na spotřebitele. Eh, prostě je třeba jim rozšířit přístup i tam, kde jsou díla chráněna autorským právem. A na druhé straně eh, obchodníci a podnikatele pro ně by to znamenalo to, že budou moci prodávat více a nabízet dalším v Evropské unii, jiný, na jiných trzích, aniž by byli zatěžováni eh, nutností učit se eh, jiné právo. Byla bych ráda, eh, kdyby se k těmto návrhům vyjádřila Evropská komise a potom hm, snad a poslanci. Madame. Děkuji mnohokrát. Paní Reda. Nejprve chcete, aby se vyjádřila komise? Dobře. Pokud tedy paní Reda dovolí, prosím, Evropská komise. Yes, hello. Ano, děkuji, já jsem z DG Connect, přeji všem hezké dopoledne, děkuji paní zpravodajce za její úsilí. A chtěl bych říct, že celý návrh se snaží dosáhnout eh, rovnováhy mezi zájmy spotřebitelů a podniků a to bychom vždy měli mít na paměti. My jsme se chtěli eh, zabývat neodůvodněnými způsoby diskriminace. Samozřejmě uznáváme, že trh není dokonalý a že podniky mají dobré důvody některé zákazníky neobsluhovat, byť se jim to nemusí líbit. K těm dvěma hlavním tématům, eh, která se týkají obsahu, především tedy audiovizuálního obsahu a eh, nerozhodné nebo ne, eh, příslušné legislativy, tak pokud jde o to, že jsme na počátku tam jaksi nechtěli zahrnout audiovizuální obsah, tak my jsme jednak si chtěli dát dost času na posouzení a poté jsme si chtěli být naprosto jisti tím, jaký by byl dopad našeho nařízení. Chtěli jsme zjistit, zda, respektive zjistili jsme, že existují případy, kdy je to vhodné jak pro spotřebitele, tak pro ty poskytovatele obsahů. A v případě audiovizuálního obsahu jsme ještě příliš nevěděli, jaké dopady by to na sektor mělo a jaké jsou v tomto směru obavy podniků. Takže to není nic ideologického, prostě chtěli jsme se dozvědět, jaké dopady to bude mít na trh s hudbou, s elektronickými knihami. Ono to často není vázáno na autorská práva. Autorská práva často nejsou překážkou. Hudební společnosti často celý svůj katalog zpřístupňují pro všechny zákazníky, pro které se rozhodnou ho zpřístupnit a je to v podstatě podnikatelský model a my musíme zjistit, co se stane, pokud je přinutíme tento model změnit a co se stane spotřebitelům, jaké dopady to bude mít pro spotřebitele, protože někde to má dopad na ceny, ceny jsou někde levnější než v jiných zemích. Takže jsme to skutečně chtěli celé podrobně zanalizovat a pokud eh, dojde k trialogu, tak samozřejmě již ty informace budeme mít eh, zanalizované. Pokud jde o rozhodné právo, tak o tom se diskutuje i v radě. My jsme vycházeli a stále ještě vycházíme z toho, že nechceme měnit stávající legislativu eh, v ochraně spotřebitelů Řím 1 a Brusel 1 především. A zároveň samozřejmě víme, že podniky, především ty malé a střední podniky, vlastně žádáme, aby zareagovaly na žádosti na dodávání služeb a obsahu do jiných členských států a chtěli jsme je ujistit, že pokud budou plnit pouze toto nařízení, tak to neznamená, že jak si budou muset směřovat ty své aktivity do těchto států. Zároveň ale jsme chtěli jasně říci, že tam, kde obchodník eh, směřuje své aktivity do dané země, tak se musí uplatňovat eh, spotřebitelská legislativa té dané země. A rada se snažila toto ještě více vyjasnit, aniž by měnila ty základní principy. Prostě bylo potřeba vyjasnit, jaké činnosti obchodníka, pokud bude plnit toto nařízení, by měly a neměly být považovány jako namíření té činnosti někam do určitého členského státu. A samozřejmě se velice těšíme také na komentáře k této věci eh, z úst evropských poslanců. Děkuji. Děkuji. Paní Reda nyní. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat <clears throat> zpravodajce za skvělou zprávu a také děkuji i komisi, která otevřeně hovořila o té otázce rozsahu působnosti. Už v návrhu zprávy vidíme, že existuje mnoho konvergence i s diskusemi, které probíhají ve výboru IMCO, což je vítané. Myslím si, že geoblokování je jednou z oblastí, kde opravdu můžeme přinést potřebitelům přidanou hodnotu. A o to žádají lidé, když chtějí více Evropy a chtějí evropská řešení. A lidé nechápou, proč mohou na vnitřním trhu existovat tyto umělé překážky na internetu. Vítám ambici zpravodajky rozšířit eh, rozsah ale také je důležité si uvědomit, že když lidé slyší termín geoblokování, většinou je napadne video, geoblokování videí. Takže my zde hovoříme o různém obsahu, ale pokud někdo trochu znervozní, když slyší toto, tak je důležité si uvědomit, že, jak jsem pochopila, zpravodajka navrhuje, aby do toho spadal ten eh, ochranný nebo chráněný obsah pouze pokud ten prodejce má licenci. Takže <clears throat> netýká se to vlastně otázky copyrightu. Myslím si, že copyright by se měl řešit eh, v legislativě o copyrightu. Zde přemýšlíme o případech, kde do, vlastně ten obsah, který je chráněný copyrightem, je blokován, ale z jiných důvodů, než které se týkají copyrightu. Členské státy by se rovněž mohly podívat i na práci, kterou jste odvedli, například skvělé posouzení dopadů, které se týkalo nařízení o přenositelnosti, protože tam se zjistilo, že v mnoha oblastech už existují různé multiteritoriální licence, třeba elektronické knihy nebo i sport takže tam existují ty multiteritoriální licence a systém licencování. Takže já nechápu, proč zde můžeme dovolovat zatím obchodníkům, aby prováděli toto geoblokování, když se to vlastně netýká otázky copyrightu. Myslím si, že uh, už část té práce, která se týká posouzení dopadu, vlastně byla učiněna komisí. Nyní, co se týče rozhodného práva, já se domnívám, že zcela jistě můžeme uvítat to, že zpravodajka nechává nedotčené principy, které stanovuje komise. Je důležité, aby systém Řím 1 nebyl negativně dotčen, protože samozřejmě na jedné straně chceme, aby malé a střední podniky odblokovaly své nabídky na internetu, ale za druhé, na druhé straně mnoho firm, které už prodávají přeshraničně, a nechceme vytvořit nějaké právní lakony, aby ty firmy vlastně mohly říci, že kvůli tomu nařízení o geoblockingu se mohou něčemu vyhnout. Takže já si myslím, že ten text komise můžeme brát jako základ a třeba v bodech odůvodnění můžeme některé věci vyjasnit. Třeba o jaké situace se týká tam, kde třeba, třeba ten případ, kdy, ten, eh, kdy tam vlastně nejedná o to přímé zacílení na nějakou zemi, Myslím si, že tento přístup bude um, více zaměřený na spotřebitele, než by byl ten přístup, který teď vidíme ve zprávě výboru IMCO. Myslím si, že už teď máme k dispozici dobrý text jako základ a doufejme, že brzy začne trialog, protože to je opravdu téma, které může přinést spotřebitelům přidanou hodnotu. Děkuji. Nyní pan Radev. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря на... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl v první řadě poděkovat paní Göringer za velice vyvážené stanovisko. Pokud jde o obchodníky, ti v některých zemích skutečně blokují nebo omezují přístup na své stránky klientům z jiných členských států. A trh se tím vlastně uměle fragmentuje a dochází k omezování práv klientů, kteří poté jsou omezeni ve svých volbách. Musí využívat různých zprostředkovatelů a to poté vede k nadměrným nákladům. V některých případech samozřejmě existují objektivní podmínky pro odlišné přístupy. Nicméně obchodníci někdy zamezují přístupu na své stránky z čistě obchodních důvodů. Je zde nedostatek zdravé konkurence a některé podniky, někteří obchodníci poté z důvodu nedostatečné konkurence své služby nadměrně zdražují. Je důležité abychom měli jasná pravidla, která zajistí větší právní bezpečnost pro všechny. Právní jistotu pro všechny. A také je třeba, abychom zamezili diskriminaci na úrovni celé Evropské unie. Také je důležité, abychom neukládali příliš velkou administrativní zátěž malým a středním podnikům, která by jim mohla plynout eh, z vykonávání přeshraničních transakcí. Nesmíme dopustit, aby zákazníci eh, se stali rukojmími geoblockingu. Děkuji, pan Google. Uh, thank you for the draft. No, děkuji. Paní zpravodajce, děkuji návrh stanoviska. Myslím si, že to je dobrý základ pro další jednání do další diskuse. Souhlasím se s pravodajkou, že je nesmírně e, zásadní dosáhnout právní jistoty, ale týká se to i situací, kde jsou určité pochyby, jak e, používat určitá pravidla. Myslím si, že to znění textu o rozhodném právu by mohlo být ještě vylepšeno. Co se týče rozsahu, tak e, a o tom, když hovořím, že by to ještě mohlo být všechno rozšířeno, také mám pocit, že komise nebyla dostatečně ambiciozní, když chtěla, aby rozsah byl vlastně stejný jako směrnice o službách, která ale vylučuje některé činnosti, například dopravu nebo finanční služby. Vzhledem k tomu musím říci, že každé rozšíření rozsahu působnosti musí ale vycházet z faktů a ze zjištění. Na druhé straně je důležité opět zdůraznit, že nesmí docházet k diskriminaci zákazníků podle toho, jakým platebním prostředkem platí. Pokud někdo chce platit tím či oným způsobem, nesmí to být důvod, eh, aby k tomu byl diskriminován. Pak je tam článek 5. Spravodajka ne, nepodala žádné pozměňovací návrhy. Já si bych chtěl spolupracovat s kolegy tohoto výboru, abychom našli co nejlepší řešení. Děkuji. Děkuji za váš příspěvek. Ještě pán Lebroton se hlásí, prosím. Několik obecných připomínek. Já velice dobře chápu vše, co zde zaznělo na obhajobu zrušení geoblockingu v určitých oblastech. Já si ale zahraji na ďáblova advokáta Myslím si, že pokud geoblocking existuje, tak to není pouze proto, aby se věci administrativně komplikovaly. Já chápu to odůvodnění, že spotřebitelé eh, jaksi jsou znepokojeni, protože musí čelit 27 právním systémům, stejně tak jako obchodníci, ale někdy eh, v podstatě eh, to lze aplikovat i na jiné oblasti takovouto situaci, proč ten geoblocking existuje? Protože občané nejsou pouze spotřebiteli, ale jsou také svázáni se svými národními tradicemi, chtějí, aby v některých případech bylo chráněno hospodářství jejich zemí. A to je také jakýsi legitimní požadavek, legitimní obavy a je třeba to respektovat. Takže já bych eh, apeloval na to, abychom ten návrh komise nějak nerozumně nerozšiřovali. Komise chce postupovat obezřetně a myslím si, že zde má pro jednou pravdu a že bychom eh, jak si se měli držet toho, abychom se nějak nerozcházeli s očekáváními našich občanů. Děkuji, pokud kolegové nechtějí již nic doplnit, tak já bych také rád k tomu něco řekl, jakožto běžný člen tohoto výboru, nikoli jako provizorní předseda tohoto zasedání. Chtěl bych v první řadě poděkovat paní zpravodajce za její úsilí při přípravě tohoto stanoviska, stejně tak jako jejímu týmu. A myslím si, že je třeba ocenit tu určitou obezřetnost ze strany Evropské komise, která se rozhodla nezačlenit do tohoto návrhu obsahy, které jsou chráněny autorskými právy. Protože se zdá zřejmé, že otevírat debatu k tomuto tématu by znamenalo otevírat pandořinu skřínku a tam bychom mohli napáchat značné škody v té diskusi. Takže já oceňuji ten eh, obezřetný, pomalejší přístup. Myslím si, že to je dobrý způsob tvorby zákonů a parlament se bude snažit eh, dívat se na to, co nejobjektivněji. Pokud jde o mne, já souhlasím s tím, že bychom neměli spochybňovat eh, práva, která se týkají, eh, tedy autorská práva a práva zpřízněná. A myslím si, že bychom měli tuto problematiku, to znamená poskytování digitálních obsahů, eh, především tedy díla, na která se vztahují autorská eh, práva, že bychom tu diskusi měli odložit na později. A Myslím si, že pokud to hodnocení jednou v budoucnosti proběhne, tak by to mělo být eh, provedeno skutečně detailně. Zdálo se mi, že komise to takto plánuje, s tím, že přihlédneme k tomu, že ta díla jsou chráněna autorskými právy, protože to je v podstatě eh, zdroj určitých eh, příjmů a je to rovněž v zájmu poskytovatelů těch obsahů. Dále bych chtěl jasně říci, že souhlasím se zásadou teritoriality v oblasti autorských práv v těch jednotlivých kulturních odvětví, protože to zaručuje financování tvořivosti. A také si myslím, že je velice důležité zaručit eh, řádnou odměnu autorům, protože tím vlastně zaručujeme pokračování evropské kultury a kreativity a tím pádem i kulturní rozmanitost. Dále je naprosto zásadní, aby eh, tedy vyloučení těch služeb eh, bylo i nadále uplatňováno. Pokud jde o zásadu teritoriality, ta umožňuje vyhnout se tomu, abychom aby se soustředili eh, ti dominantní hráči na trhu na úkor ostatních alternativ a těch, kteří nemají stejné hospodářské prostředky. Především pak jde o nezávislé umělce, protože čím eh, více máme těch velkých dominantních podniků, tím méně máme těch nezávislých nebo malých eh, podniků a to platí nejen pro obchod, ale i pro eh, kulturu. Potom já jsem byl zpravodajem zprávy o přenositelnosti, kterou parlament jednomyslně schválil v prosinci loňského roku a tam v podstatě to také do určité míry souvisí s eh, autorskými právy. Pokud jde o diskriminaci v podobě geoblockingu, myslím si, že je třeba dbát na zachování konkurenceschopnosti a možnosti růstu podniků a všeho, co umožňuje jejich fungování aniž však budeme nějak eh, ohrožovat ty eh, samotné eh, předpoklady tvořivosti, že se nebudeme snažit jak si unifikovat všechna ta pravidla. Důležité je dbát také na to, aby nedocházelo ke zneužívání a je třeba reagovat, pokud neexistují žádné důvody pro odůvodnění geoblockingu, tak potom bychom s tím měli něco dělat. Pokud je geoblocking neodůvodněný, tak je proti němu třeba bojovat, nicméně je třeba také posilovat spřebitelé, aby zjistili, že třeba vůbec jsou diskriminováni a věděli, jak s tím bojovat. A Domnívám se, že proto je třeba podporovat veškeré iniciativy, které umožní zachovat transparentnost pro spotřebitele a posílit jejich informovanost. Také je třeba dohlížet eh, na to, pokud by si nějaký podnik chtěl uzurpovat dominantní pozici na trhu a pokud by šlo o jednání v rozporu se zásadami volné soutěže a těch příkladů bylo v Evropě hodně a komise často tyto případy řeší, tak poté se domnívám, že ta opatření, která máme, musí být skutečně efektivní, tak eh, abychom eh, jaksi opět nepřeháněli a nesnažili se to, eh, ty podmínky příliš uniformizovat. Myslím si, že tento návrh eh, je velice zajímavý, že je součástí celkové Eh, naší eh, snahy o ochranu spotřebitelů. Hluta předkládání pozměňovacích návrhů je 9. února a ještě paní zpravodajka. Chtěla bych eh, všem poděkovat za cené myšlenky. Současně bych chtěla uklidnit ty, kdož mají obavy, že geoblocking že ohrozit, tedy zrušení geoblingu může ohrozit eh, naše rozmanitost kultury, nebo že by to mohlo být na úkor příjmu našich umělců. Eh, to určitě tak není. A já bych si přála, aby eh, díla našich umělců a jejich činnost byla dostupná co nejvíce. A samozřejmě je třeba, aby byli také odměňováni ti, kteří eh, dávají k dispozici nebo poskytují přístup k těmto dílům, by museli mít samozřejmě licenci. A domnívám se, že umělci eh, by byli velice rádi, kdyby se jejich díla propagovala a ukazovala také v jiných zemích. Eh, zkuste zvážit, kolik filmů z Finska, ze Švédska, eh, Portugalska nebo Polska znáte. To jsou filmy, které jsou velice dobře známy doma, ale nejsou eh, známy v zahraničí, poněvadž jsou chráněny geoblockingem. A proto bych si přála, abychom zde měli širší publikum, a to znamená, že umělci by měli taky vyšší příjmy. příjmy. Musí to být ovšem na základě licencí, nehovořím tady o e, scizování e, autorských práv. Jde o rozšíření dostupnosti. Myslím, že by to bylo e, ve prospěch rozmanitosti lepší nebo bohatší nabídky a tak dále. A, a domníváme se, že by to pomohlo také jiným kulturám než dominantní eh, anglosaská americká kultura, která není geoblokovaná. Eh, pro nás by to znamenalo rozšíření dostupnosti a to legálními prostředky prostřednictvím příslušných licencí, čili tady skutečně v mých návrzích není žádná hrozba, co se týče eh, obsahu chráněného autorským právem. Dále tady otázka cen za podobné služby v různých zemích. Je pravda, že když firma typu Netflixu prodává své služby v různých teritoriích, eh, tak eh, platí se v každé zemi jinak. Tam, kde je omezenější nabídka, je to většinou dražší, eh, tam, kde to nabízá, nabízí více a má více spotřeby, tam to bývá levnější. No a toto je eh, dokonalý příklad, jak eh, bojovat proti tomuto jevu. Příklad máme třeba v roamingu. V každé zemi Eh, když jsem tedy poprvé byla v Evropském parlamentu před 13 lety, eh, každý za to platil jinak, každý měl jiná pravidla pro roaming. A, a to prostě eh, to bylo, to bylo to v desítkách eur, pokud jste si zatelefonovali. No a to je otázka harmonizace. Domnívám se, že větší dostupnost, naší dostupnost může vést poklesu cen. Tak to bylo u roamingu, nikoli růst cen eh, nebo eh, prostě diskriminace spotřebitelů podle místa bydliště. Souhlasím s paní Reda. Pokud se týče posouzení dopadu, eh, tak kdybychom se podívali na návrhy starší, Eh, tak tam najdeme eh, spoustu zajímavých příkladů, které můžeme využít. Ano, eh, nemusíme dělat obrovský skok před, ale můžeme se už připravit a provést analýzu. Nevím, nevíme nic o tom, co se stane, když zrušíme geoblocking pro autorská, pro díla chráněná autorským právem. Já si myslím, že tady hele, eh, nebudeme schopni předem vypracovat posouzení dopadů. To si vyžádá určitý čas. Či tolik, dámy a pánové, eh, obecné úvahy. Já se velice těším na spolupráci a myslím si, že naše stanovisko může být zpracováno tak, aby komise ho přijala a neodmítla, eh, protože eh, jde tedy o. Eh, my podáváme pouze stanovisko, my nerozhodujeme. Ale prostě jde o to, aby toto nařízení fungovalo a přinášelo přijanou hodnotu občanům EU. Ač. Děkuji. Tím můžeme zakončit bod 13 a budeme hlasovat, budeme teď brát bod 27, vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Slovo dostává zpravodaj pan Jean-Marie Cavada. Merci, président. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Při přípravě tohoto stanoviska jsem přihlížel k výbornému stanovisku právní služby parlamentu a soustředil jsem se výlučně na to, co spadá pod pravomoci našeho výboru. Máme zde tedy nařízení Řím 1 a Brusel 1 a návrh Evropské komise který se týká přeshraničního poskytování eh, služeb eh, vysílanými pracovníky. A také se to týkalo kompatibility určitých eh, aspektů tohoto návrhu právě s tím přeshraničním poskytováním služeb. Myslím si, že je třeba posílit to, co zde je a přijmout ty určité nové nástroje, tak abychom posílili přeshraniční poskytování služeb a zároveň se snažili zabránit obcházení podvodům a dalším nekalým praktikám v této oblasti. Také jsem věnovala velkou pozornost eh, sociální ochraně vyslaných pracovníků, protože to je naprosto zásadní požadavek obecného zájmu sociální harmonie v Evropě a zastávám především e, zásadu rovného přístupu a zákazu veškeré diskriminace, která se opírá o státní příslušnost. Nařízení Řím 1 umožňuje obecným způsobem pracujícím i zaměstnavatelům zvolit si rozhodné právo, které se bude vztahovat na pracovní smlouvu, aniž bude pracující zbaven ochrany podle toho práva, které je nejpříznivější. Tedy může to být eh, bez ohledu, kde tedy vykonává svou práci, tak by se vždy na něj mělo eh, vztahovat to právo, eh, jaksi, které je pro něj nejvhodnější. Je tam dále eh, stanovena ta 24-měsíční lhůta. Ve, tam, eh, po překročení této lhůty, eh, tam už vlastně je to místo, kde vykonává svou práci, považováno za místo obvyklého výkonu a tam potom se lze odchýlit od aplikace nařízení Řím 1, nicméně je to v souladu s tou zásadou dočasného vyslání. A ty dva nástroje tedy nejsou ve vzájemném rozporu, ale naopak se navzájem posilují a doplnění. Návrh na přeskum byl eh, některými aktéry vnímán jako omezení eh, volné pohyby, volného pohybu osob podle článku 56 smlouvy o fungování Evropské unie. Nicméně Evropský soudní dvůr uznal, že sociální ochrana pracujících je dostatečným eh, důvodem obecného zájmu a já se proto domnívám, že omezení na těch 24 měsíců je zcela odůvodněné a není v rozporu se zásadou volného poskytování svobodného poskytování služeb, ale že naopak ještě více umožňuje lepší ochranu pracujících. Dalším zásadním motivem mého stanoviska bylo eh, zdůraznění problematiky dvojího vysílání, eh, což jsou ti eh, zaměstnanci zprostředkovatelských agentur, nebo ti lidé, kteří jsou vyslani těmi zprostředkovatelskými agenturami, což velice oslabuje zodpovědnost jednotlivých aktérů. A já jsem proto zdůraznil, že to, že je nějaký eh, pracující jaksi k dispozici nějaké zprostředkovatelské agentuře, že to tedy nesmí být kvalifikováno jako vyslání s výjimkou toho, kde existují objektivní důvody, například eh, jiný obvyklý, jiné obvyklé místo pobytu, eh, tuto kvalifikaci jakožto vyslání umožňuje. A dále, pokud jde o jak si eh, to, abychom se vyhnuli tomu, že budou eh, tohoto zneužívat eh, nějaké fiktivní společnosti, tak je důležité zajistit, aby pokud je pracovník vyslán do nějakého jiného členského státu, tak musí jaksi být schopen ověřit si, že daná společnost skutečně v tom členském státu existuje a také, že obrat eh, toho podniku je realizován v té zemi, ve které má ta společnost své sídlo. To znamená, že tam nedochází k tomu, že ta společnost je pouze fiktivně někde usazena. Já budu velice pečlivě sledovat vaše komentáře. To téma je velmi aktuální a velmi citlivé. Dlouze se o něm debatuje i v rámci různých volebních kampaní, debatovalo se o tom ve Spojeném království, v Nizozemsku, ve Francii, pokud mám tedy zmínit pouze některé země, kde ta debata probíhá, dále také Německo například. A já doufám, že eh, budeme mít eh, dostatek sil, abychom tuto věc vyjasnili. Děkuji. Uh, thank you. Thank you very much. Děkuji. Pan Sajer. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji panu kolegovi Kavadovi za vynikající zprávu. Já mám dva komentáře. Jeden je političtější a ten druhý je právnic, právnický, právní. Samozřejmě ten, takže ten politický komentář. Je důležité uvědomit si, pochopit, jaká je situace. Um, ta směrnice o vysílání pracovníků je vlastně starší, než um, je celá ta rozšířená Evropa. Takže vlastně, když 2004 ehm, vstupovali do Evropské unie, nové členské státy, tak Evropská unie vlastně se nedomnívala, že je to zapotřebí nějak řešit, i když věděla, že existují ekonomické rozdíly mezi těmi staršími a novějími částmi Evropské unie. Teď eh, zhruba po 15 letech, nebo po více než 10 letech, jsme svědky toho, že ty rozdíly mezi těmi novými a členskými státy se nezmenšily tak, jak jsme čekali, když tyto nové členské státy přistoupily do EU v roce 2004. Takže teď zde hovoříme o novém právní regulaci. Už je to po několika. Tak kdy o tom hovoříme. Během těch minulých rozprav jsem vyjadřoval obavy, které se týkaly toho, že chceme vlastně přeskoumat něco, co v zásadě pro v podstatě kvůli sociální politice a možná kvůli tomu takovému image, kvůli tomu, jak to působí na venek. Protože třeba v západních zemích ehm, často lidé dívají na vysílání pracovníků a vlastně v zásadě i na ehm, to, mm, na ten volný pohyb osob, jako na něco, co vlastně souvisí hlavně se mzdami a odbory se na to také dívají podezíravě. Měli jsme zde směrnici o službách, kvůli které také vystupovaly na odpor různé odborové organizace ze západní Evropy. A mm, my teď vlastně v podobném kontextu hovoříme. Plně chápu, že veřejné mínění a veřejné obavy e, jsou také významné. Takže i když třeba někdy veřejnost něco nevnímá úplně správně, tak je důležité, pokud veřejnost vyjadřuje určité obavy, tak bychom na ně měli reagovat. A teď se dostávám do té právní, do toho právního komentáře. Myslím si, že tato směrnice by měla měnit vlastně některou základní legislativu, třeba Řím 1. A myslím si, že to tedy není dobrá právní cesta, jak na tu situaci reagovat stále trvám na tom, že existují určité obavy, ale jsou to také některé důležité um, principy. Svoboda poskytování služeb a také svoboda volného pohybu pracovníků v Evropě. A to jsou hlavní principy, k nimž se vždycky upínáme v určitých problémech. K tomu se vždycky vracíme. Myslím si, že hm, tato právní úprava tam je hlavně tedy taková ta kouzelná formulka, že po 24 měsících už vlastně to vyslání pracovníka není vysláním, ale mění se to v něco jiného. Já si myslím, že my se snažíme přepsat právní úpravu, ale já si myslím, že tím pádem bychom eh, měli přepisovat Řím 1. Neměli bychom vytvářet eh, něco dalšího, co vede k právní nejistotě. Vyslechli jsme si i stanovisko právní služby, Právní služba k tomu zaujala stanoviska, ale v zásadě v těch nejdůležitějších bodech, kde jsme chtěli, aby to právně objasnili, tak eh, eh, právní služba nám spíše říkala různá stanoviska, že něco je přiměřené, odůvodněné, nebo že podle jejich názoru je něco odůvodněné či, pro, či přiměřené, ale někdo na to má jiný názor to pak budou mm, řešit právníci nebo soudci. Každý na to může mít jiný názor. A pokaždé, když jsme se právní služby ptali na nějakou konkrétní otázku, na, jaký je na to právní názor, já hm, vím, že právní služba říkala, že to vlastně jde proti um, provádění služeb, ale vlastně, že je to odůvodněné a přiměřené. A podle mého názoru To není tak, že změna této právní úpravy jde proti eh, možnosti eh, poskytovat eh, služby. Možná částečně, ale zároveň bych řekl, že pokud je to přiměřené, nebo respektive stále zůstává otázka, zda je to přiměřené a zda je to odůvodněné v tom právním smyslu. A pak jsou samozřejmě ještě sociální kontext, tady jsou rozdíly mezi západoevropskými a východoevropskými zeměmi. Objevují se zde také argumenty, jak v té zprávě pana Jean-Marie Calody, tak i v tom odůvodnění změn. Podle nichž to vypadá, že když hovoříme o sociální ochraně pracujících, tak eh, bychom se neměli zajímat pouze o pracující z jedné části Evropy, ale i o ty ostatní. Takže hlavně se to týká pracujících ze střední a východní Evropy, kteří pracují na západě, ale i ostatní pracující mají zájem o ochranu, chtějí mít bezpečnost nebo chtějí mít jistotu svých pracovních míst. Mám pocit, že stále existuje ta průrva mezi východo- a západoevropskými zeměmi a že tato právní úprava neřeší tento problém. Teď se dostávám k závěru. My jsme nicméně výbor pro právní záležitosti, takže musíme se na celou věc samozřejmě podívat z jiného úhlu. Například výbor Empl se na to dívá zase z jiného úhlu. Musíme se zamyslet nad tím, zda ta, to nařízení, které chtěla komise, nebo ta právní úprava, kterou chtěla komise, je na místě, zda je to správné či ne. Já si myslím, že to správné není, protože to jde proti eh, svobodě poskytovat služby a navíc eh, to jde i proti návrhu eh, nebo názorům Evropy. Myslím si, že ten návrh 24-měsíční lhuty, ať už to bude nějaká právní domněnka nebo povinné mandatorní pravidlo, Ehm, zkrátka blokuje to možnost poskytovat služby. Takže proč bychom se touto cestou měli vydat? Mm, je to opravdu dobré řešení toho problému? Já, si, já nejsem přesvědčen. Myslím, že to není ani odůvodněné, ani přiměřené. Také by mě zajímalo, zda výbor EMPL už učinil určitá, eh, určité úpravy. Já si myslím, že oni dokonce um, odložili lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů právě z tohoto důvodu, takže já bych chtěl požádat o to tež. Děkuji. Mm. Mm, dobře, děkuji. A máte návrh, do kdy byste chtěl odložit tu lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů? No já mm, nerozumím těm technickým otázkám. Vím, že Empl to odložil na konec února. Já Nevím, kdy máme přesně schůze. Je, mm, zkrátka si myslím, že by to mělo být, ta lhuta by měla být delší než těch pár dní, které máme k dispozici nyní. Uh, OK, Mr. Foss. Děkuji, pan Foss. Vielen Dank, eh, Herr Foss. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl postup kolegy Sajera podpořit. Jde tady o eh, několik dalších věcí, které musíme eh, ohledně přístupu k věci promyslet. Eh, mám tady pár takových politicko-právních bodů. Čili máme tady Řím 1 a podle toho zde máme svobodu volby, svobodu smluvní. A tady se je, hovoří o Eh, omezení na 24 měsíců. To se mně zdá takové jakési libovolné, proč to není pět let, proč to není jeden rok, proč to není šest měsíců. Eh, čili eh, já si myslím, že to je poněkud pochybné, poněvadž já jsem zástupcem smluvní svobody nebo svobody volby, čili chtěl bych, abychom se nad tím ještě jednou zamysleli. Dále se ptám, jaké budou důsledky, jestliže skutečně budeme mít 24 měsíců, prostě to tak přijmeme. Když já jako Němec jsem vyslán do Belgie a po 24 měsících eh, se na mě bude stahovat belgické právo, ale budu mít právní spor se zaměstnavatelem německým, tak to potom eh, povede k tomu, že německé soudy se budou muset zabývat belgickým právem. A opravdu se mi nezdá, že to něčemu pomůže. Spíš to celou situaci komplikuje. Proto bych eh, spíše prosil, jestli bychom se nemohli konkrétněji zamyslet nad tím, eh, jaké důsledky by měla tato úprava, tedy když národní soudy musí eh, řešit věci podle národního práva jiné členské země. Já myslím, že to by situaci skutečně velmi zkomplikovalo. Další věc, to je problém spíše německého práva, nevím, jak to vypadá v jiných českých zemích. A sice my máme eh, svobodnou dohodu mzdových tarifů eh, v zákoně článek 9 a to se ovšem Eh, týká také toho, že není nutno eh, uzavírat eh, tarifní smlouvy. No a jestliže tento návrh nyní přechází k tomu, že tady nějaký subdodavatel může k tomu přistoupit jinak, eh, pak bychom mohli mít konkurenční situaci, kdy ten, kdo z ústavy v Německu může říci, ne, já nechci žádnou tarifní smlouvu, ale potom eh, na základě evropského práva bude muset tarifní smlouvy akceptovat. Čili já myslím, že to skutečně ten problém by mohl vústit v jakousi právní dogmatiku. Čili proto si myslím, že bychom měli hledat nějaká řešení. A poněvadž eh, je to tak eh, právně komplikované, navrhl bych, abychom to odložili a abychom měli tedy možnost řešit i tyto problémy. Mr. Anderson? Pan Anderson, prosím. Děkuji. Já bych chtěl při té příležitosti pouze poděkovat zpravodaji a chtěl bych říci, že když jsem si poprvé četl ten text, tak jsem z toho měl pocit, že ten text je velice dobrý. Je to návrh, který chce posílit práva pracujících a zároveň chce chránit svobodu pohybu. Takže měli bychom dát také lidem příležitosti a nechceme prosazovat nebo podporovat diskriminaci a zneužívání. Já souhlasím s těmi hlavními směry tohoto návrhu, ale my se snažíme řešit skutečné problémy, které máme, těmi je diskriminace. Musíme si být ale jistí, že ten způsob, jakým to budeme chtít napravit, nepovede k dalším problémům. Například ta řešení, která podporujeme pro celou Evropu, by neměla vést k reálným problémům třeba pro skandinávské systémy kolektivního vyjednávání, které fungují dobře ale vlastně pro tento kontext by to bylo problematické, takže na to se musíme velice obezřetně podívat. Také si myslím, že ta myšlenka eh, stejný, eh, stejného platu pro eh, stejnou práci, mm, ta by měla být určitě podporována. Když se dívám na hodinky, tak si myslím, že určitě se ještě k tomuto tématu několikrát budeme vracet. Děkuji, paní Regner. Děkuji vám. Eh, velice stručně. Eh, za prvé je mi líto, že eh, paní stínová zpravodajka tady není. Oni se vlastně nedostala ta informace, že to budeme projednávat dopoledne. Takže možná, že se k tomu přihlásí jindy. Jenom stručně tedy. Kompatibilita s Římem 1 tady zajištěna je podle našeho názoru. A pokud se týče těch 24 měsíců, jak argumentoval pan Foss, to odpovídá eh, směrnici 883, tedy její úpravy, zjednodušení. A pokud se týče celkového kontextu, my samozřejmě víme, že eh, jsme uprostřed eh, politických témat, která jsou pro EU důležitá. Myslím si, že mm, naším společným cílem je aby eh, sociální a mzdové mzdy se dále nezvětšovaly, ale naopak, aby docházelo ke konvergenci a abychom eh, se všemi eh, právními prostředky se snažili o to, aby to zbližování se jaksi nerozpadlo v opačným směrem, což se částečně stává. Čili z tohoto hlediska je třeba na to problematiku vidět. Eh, mně, jakožto Rakušance, není jedno, eh, když eh, zahraniční pracovníci v rakouských firmách jsou placení méně. Prostě tady máme sociální a mzdové rozdíly a ty prostě jako by se to zabetonovávalo. My skutečně potřebujeme minimální standardy a nikoli v dumping a e, závod směrem ke dnu. Proto e, e, já si myslím, že tímto směrem bychom se měli ve výboru ubírat. Pan Foss? Děkuji. Jenom stručně, jenom aby odpověděl. Směrnice 883 ponechává také možnost eh, jít nad těch 24 měsíců v praxi až 5 let. Čili i toto bychom měli eh, zvážit, eh, pokud chceme tady vyrovnávat, jestli tady skutečně tímto směrem jít. K tomuto bodu tolik moje odpověď. Článek 16 umožňuje jít na delší dobu. Děkuji. Mně bylo řečeno, že výbor EMPL, tedy hlavní výbor, bude hlasovat o své zprávě až v červnu, pardon, v červenci dokonce. Takže máme spoustu času. Tak já myslím, že když si tady eh, dáme měsíc navíc, řekněme únor, eh, tak by to neměl být problém, že? Tak 28. únor by to mohl být? Ano, dobře ano, únor má 28 dní letos, takže 28. únor by to bylo, ano. Tak, můžeme tady ukončit eh, tento bod pro tuto chvíli. Pan Zlotovský se něco říci? Tak jest, pane předsedající. Eh, ano, pane předsedo. Chtěl bych tomu říct ještě několik slov. Samozřejmě podporuji eh, to, co řekl pan eh, Sája, tedy návrh na prodloužení lhuty pro pozměňovací návrhy. Eh, pokud se týče těch změn ve směrnici, jak to navrhuje komise, tady je řada právních pochyb. Eh, například je to tedy eh, omezení svobody smluvní při poskytování eh, služeb, pak jsou tady pochybnosti ohledně právní jistoty při podnikání a tak dále. Právní stanovisko našeho výboru v podstatě příliš toho nevyřešila. Jsou tady další tedy pokud se týče tedy eh, novinek, které nabude komise. Eh, v pozměňovacím návrhu číslo 3, ano, tady není dostatečně dostatečné upřesnění, ale toto nestačí. Eh, tady máme takovou míru kolizních norem, jako je v článku 2a, tak to je skutečně reálná bariéra pro provozování podnikatelské činnosti. Pokud se týče rozmanitosti pracovního práva je tak velké v členských zemích, že firma, která eh, vysiluje, vysílá pracovníky do více zemí, musí současně fungovat v několika právních režimech, což je opravdu těžké. Eh, to je obrovská administrativní bariéra. Opravdu tento Eh, předpis eh, možnosti delegování do roku 24 měsíců, to opravdu eh, je velká překážka. Těžko je možné zde uplatňovat svobodu podnikání ve službách, poněvadž ve smluvách se tedy nějaké nebo žádný časový horizont nestanoví. Toto je skutečně Eh, toto je skutečně eh, vzato naprosto libovolně. Pozměňovací návrh 5 neřeší pochybnosti a neřeší také to, že eh, stejné zacházení s domácími a s delegovanými pracovníky může jít také v neprospěch těch delegovaných, vyslaných pracovníků. Spravodaj eh, nemá pravdu v tom, že eh, v 12. Eh, pozměňovacím návrhu říká, že agentury mohou zaměstnávat lidi pouze na určitou dobu. To je proti článku 5 směrnice 28304 o dočasném pracovním poměru, kde se říká, že eh, pracovníci mohou mít stálou smlouvu eh, s pracovní agenturou. Spravodaj eh, pravdu v tom, když hovoří o problémech při vysílání pracovníků, vzhledem tedy ke koordinaci příslušných orgánů členských zemí v jejich boji proti nekalým praktikám. Sice to stanovisko oceňuje, ale nemohu Eh, souhlasit se zpravodajem, eh, který eh, souhlasí s tím, že komise k tomu přistupuje správně, například v oblasti zneužívání vysílání pracovníků. Eh, návrhy komise vnášejí do přeshraniční práce eh, právní nejistotu, znamenají také vysoké náklady administrativní a právní a mohou vést eh, k omezení vysílání pracovníků ve výrazné míře. Je třeba připomenout také to, že příslušné změny výrazně diskriminují členské země, tedy firmy z nových členských zemí, což skutečně není v pořádku. Eh, jestliže toto všem komise chtěla, pak tento návrh to skutečně eh, splní, ale eh, opravdu je to likvidace, nikoli reforma. Tolik mé úvahy, děkuji vám. Děkuji, pane Kalvado, ještě stručně. Ultra ano, opravdu velice stručně, pane předsedo. Já si uvědomuji, že to téma je velice sporné, je na něj mnoho různých názorů, také v, ve světě práce to vede často k protestům či ke sporům. A já samozřejmě také souhlasím s prodloužením té lhuty pro pozměňovací návrhy, tak abychom ještě se nad tím více mohli zamyslet. Ale samozřejmě, že ta situace nemůže trvat v tom současném stavu věčně. Veškerá zlepšení budou eh, samozřejmě vítána a já budu k vaší, vám k dispozici. Ano, děkuji. Tím můžeme ukončit tento bod. A dostáváme se nyní k hlasování. Doufám, že máte všichni sebou I'm asked by, by the secretariat to... Sekretariat mě požádal, abyste si připravili eh, hlasovací kartičky při každém hlasování, protože podle nových pravidel se bude i o stanoviskách hlasovat jmenovitě. Takže prosím, mějte to na paměti. Takže nejprve budeme hlasovat o zprávě respektive o stanovisku, které připravil pan Chrysogonos, změna směrnice 2004 lomeno 37 lomeno ES. Takže 48, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 49, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověřme to, prosím. Myslím, že to bylo přijato, ale ověříme to raději. Přijato. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 9. Kdo je pro? proti, drželi se. Myslím, že je to přijato, ale můžeme to prosím ověřit. Ano, bylo to zamítnuto. Takže zamítnuto. Dobře. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 10 pro? proti, zdrželi se, přijato. 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, pro proti. Ověřme to, prosím. Hm. Takže zamítnuto. 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 29 pro. A pardon, tak 29 odpadá. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 31 pro, proti, Zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, Zdrželi se, přijato. 3, kdo je pro, proti, Zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 41 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 42 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 7 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 7 pro. Proti Zdrželi se. Přijato. Kompromis 8 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska. Budeme hlasovat elektronicky. Děkuji. Takže eh, gratulujeme zpravodaji panu Chrysogonovi. Děkuji. We have the... Další bod. Dva, dvě uh samostatná hlasování, jedno o zprávě pana Koferátyho, tam jde o pozměnění směrnice 2007 lomeno 36, hlasujeme elektronicky. So adopted. Schváleno, blahopřejeme panu Koferátimu. Další hlasování o zprávě paní Butoné. Je to recast, takže můžete hlasovat, prosím. And this is, uh, we were 7.17. Ano, jde o bod 17. Paní Butone, její zpráva. It's a single vote, you know. To je samostatné, to je jedno hlasování. Single vote. So once again we vote. Takže ještě jednou budeme hlasovat o bodu 17. Prosím, můžete hlasovat elektronicky. It doesn't okay. So we can close the... Končím hlasování. A bylo to schváleno. Blahopřejeme paní Butoné. Bod 18. Opět zpráva paní Butoné. Hlasujeme elektronicky, prosím. Yes, we close the vote. Končím hlasování. Schváleno. Takže ještě jednou blahopřejeme paní Butoné. A potom zde máme bod 19. Zpráva pana Kavady. Elektronicky. Končím hlasování. Schváleno, blahopřejeme panu Kavadovi. A nyní zde máme návrh eh, na udělení absolutoria za rok 2015 souhrný rozpočet Evropské unie Soudní dvůr. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dvojka a čtyřka odpadají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 Aha, jedenáctka odpadá. Takže dvanáct. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Třináct Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. A nyní elektronicky hlasujeme o celém stanovisku. Ještě jeden hlas. Ještě nám jeden chybí. Končím hlasování. A je to schváleno, takže blahopřejeme panu Le Breton. So uh, Okay. Uh, so thank you. Uh, we continue by... Děkuji a nyní bude pokračovat jednání koordinátorů.